To je sportovní program, který se také zaměřuje na náklady, kde můžete vidět, jak jste rychlí, jak rychle dokážete přejít z jednoho zasedacího sálu do jiného. To je specialita tohoto výboru. Nyní se budeme věnovat bodům 15, 16 a 17. Společná rozprava věnovaná modernizaci našich vztahů s Čilskou republikou a s e, pravodajkou je e, Imaculada Rodriguez. Dávám jí slovo. Děkuji vám. A Nyní bych nejprve chci poděkovat zástupcům komise ASVČ a také Čilské ambasádě. Zatím očekáváme ehm, podklady od Chile, které byly předloženy ehm, parlamentu již 1. září Týká se to obchodování eh, biovýrobky a přistoupení Chorvatska. Eh, já to proberu postupně eh, možné modernizaci asociační dohody s Chile. A pak dále produkty biozemědělství, Ehm, získali jsme na základě vyjednávání mandát pro vyjednávání o biovýrobcích. Ehm, tato jednání probíhala minulý týden hm, a e, Text e, návrhu je k dispozici na internetu a je to výsledek velice podrobné pilné práce komise Chile uzná certifikaci všech výrobků, tak jak je to zakotveno v legislativě EU a EU zase e, uzná certifikaci některých výrobků s tím, že to bude ekvivalentní, pokud jde o ochranu v oblasti standardů a mechanismech kontroly a dohledu. EU si celou věc ověřilo a zatím není připraveno přijmout certifikaci živočišných výrobků, které jsou pokládány za ekologické. Čili zatím ekologické zemědělství eh, uznané nemá. To znamená, že Chile uzná certifikaci z EU, ale toto ujednání není reciproční. Znamená to, že EU eh, e nebude akceptovat eh, produkty akvakultury, které jsou eh, popisované jako ekologické přicházející z Chile, protože žádný čilský výrobek, který je popsán jako ekologický, nesmí obsahovat produkty nebo ingredience z třetích zemí, které nebyly takto certifikovány ze strany EU. Důležité je monitorovat supervize a případně navrhnout změny do seznamu výrobků a další pojistkou je, že kterákoliv ze stran může jednostranně eh, stáhnout uznání, pokud eh, dojdou k závěru, že jedna ze stran podmínky dohody neplní. Zároveň eh, jsem přesvědčena, že vysoké standardy Evropské unie budou takto dodrženy. Zároveň zde vnímám určité pochybnosti, které předložím Evropské komisi eh, kdo bude členem společného výboru, jak bude eh, do problematiky zapojen eh, celý sektor, výrobce a podobně do všech aspektů dohody. A za druhé, pokud bude dohoda schválená, bude se aplikovat na přeběžnou lhutu tří let a měla by proběhnout nějaká studie dopadů ještě která, předtím, která nám umožní zjistit, zda stojí za to dohodu prodloužit dále. Dohoda zajišťuje reciproční uznávání e, certifikace a označování Důležité je, že to bude také provázeno informační kampaní pro ty producenty, kteří z toho mohou získat prospěch a k, organi- k ekologickým produktům. Nyní se dostávám eh, k protokolu, eh, který se týká přistoupení Chorvatska. Je to víceméně technická zpráva. Musíme upravit existující dokumenty vzhledem k tomu, že se Chorvatsko připojilo k jednotnému trhu e, a také pro do, protokol mezi EU a Chile musí vzít v úvahu přistoupení Chorvatska. A také chci předložit několik otázek komisi. Jakou metodiku eh, používáte ve výpočtech dále, jaký dopad očekáváte, že to bude mít pro evropské producenty a za třetí, tato změna mohla by mít nějaké rozpočtové implikace pro EU a na závěr chci odkázat e, na budoucí aktualizaci dohody s Chile, konkrétně obchodní sekci. Víme, že e, sledování rozsahu skončilo. Budeme také sledovat výsledky předběžné studie dopadů s tím, že to ovlivní také vyjednávací směrnice. V parlamentu jsme pravidelně e, připomínali, že je nutné aktualizovat existující dohodu a myslím si, že právě nyní můžeme očekávat zprávu, která bude zahrnovat e, vstupy od všech členů výboru, včetně stínových e, zpravodajů. Já jsem samozřejmě pro modernizaci asociační dohody. E, to je velmi důležité. Já jsem se setkal s prezidentem Santiago de Chile a je zcela zřejmé, že hluboká komplexní dohoda je možná a je na nás, abychom této dohody dosáhli. A nyní jsou ještě další pochybnosti. Jaké jsou priority komise v tomto vyjednávání? Jak ambiciozní můžete být Ehm, pokud hovoříme o možném zapojení doplnění kapitoly o genderové rovnosti eh, Chile a Uruguay, Eh, uzavřeli technická vyjednávání o obchodních dohodách. Je to poprvé, co se tam objevila genderová kapitola, my bychom tedy neměli zůstat pozadu. A jak chcete zajistit maximální úroveň transparentnosti ve vyjednávání a lepší zapojení parlamentu a občanské společnosti? Očekáváte, že vydáte eh, tento dokument ve španělštině, protože to je jeden z oficiálních jazyků v EU, také oficiální jazyk v Chile a tak dále. A do jaké míry eh, jste zavázáni dodržení podmínek pro ISDS. Děkuji mnohokrát. To bylo pár prostých dotazů. A nyní bych rád dal slovo stínovým zpravodajům za EPP, pan Mata. Děkuji. Děkuji mnohokrát a všechny zdravím, budu stručný. Ima zde položila řadu otázek, otázky, které bych položil také já, proto je zde nebudu opakovat. A já se cítím trošku rozpolcený. Vysvětlím, proč mám takové smíšené pocity. Pro ekologické výrobky je dohoda v pořádku, věnuje se všemu, ale je tam také řada záležitostí, u nichž e, ne, si lidé kladou otázku. Je to podle mého názoru dobrá dohoda? Je to něco, co chceme chránit, co chceme dále e, zdokonalovat. Na druhou stranu probíhají dva paralelní procesy, které často nejsou skoordinované. Máme zde obchodní dohodu na straně jedné a na straně druhé máme trialogy v oblasti obchodu. V tomto případě jde o ekologickou produkci to je velice důležité. Pokud všichni věří v ekvivalenci, tak je to pozitivní. Ale co je ještě důležitější, je právě kvalita a konformita. Jako řada farmářů já hájím identitu ze zcela jasného a přímého důvodu. Uvědomme si, že tady, tam, kde není skutečná ekvivalence, tak máme produkt EU, který může být jinde zakázán a obráceně, zatímco produkty, které jsou zakázány v třetí země, konkrétně třeba v Chile, Uvědomme si, eh, že tady jsou rozdíly třeba v lékařských přípravcích, které smíme používat a které se smějí používat jinde. E, někdy může být nějaký produkt certifikován jako ekologický v jedné zemi. V jiné zemi by však musel splňovat jiné požadavky. V EU konkrétně to bude přísnější. Jak můžeme zajistit koordinaci těchto záležitostí? A pak vyvstává otázka ekvivalence. Máme zde pět let a pět let a jak dosáhnout ekvivalence? Znamená to, že už se ta otázka tady táhne velmi dlouho. A <clears throat> myslím si, že bychom měli aspirovat výš. Já ani nesouhlasím s tak rozsáhlým časovým harmonogramem. Hovořil jsem o banánech a budu o banánech hovořit i tady. Myslím, že pro ně totiž platí to též. Komise, jak to tedy vnímáte? jsou zde nějaká negativa v tom, že se záležitostem věnujeme odděleně. A pak slyším od Deges Sante, že jsou nedořešené záležitosti. Například osvědčení o původu Eh, které schvalují odpovídající orgány jednotlivých zemí. A mohu se zeptat komise, můžete zajistit, že nevzniknou další obtíže v této oblasti? A zvláště v konkrétním případě dohody s Chile. DG Sante říká, že to platí obecně pro obchodní dohody, a může to tedy platit také pro dohodu s Chile. Je to pozitivní dohoda, dobrou dohodu opravdu potřebujeme, ale buďme obezřetní, aby nedošlo k negativním dopadu pro naše producenty. Thank you. Um, Chile was the first Chile byla první země v Jižní Americe, která v roce 2002 jako první podepsala dohodu o volném obchodu s EU. A netýkalo se to jenom obchodního pilíře, ale i rozvíjení politického dialogu a jiných typů spolupráce, včetně rozvoje. A znamenalo to obrovský nárůst našeho bilaterálního obchodu Otevřelo to dveře další ekonomické spolupráci v oblasti rybolovu, bezpečnosti potravin a tak dále. Ale je jasné, že v roce 2017 je potřeba modernizovat tuto dohodu, aby lépe reagovala na hospodářský rozvoj, na obchodní potřeby, na vývoj za posledních 15 let na obou stranách a my bychom měli do toho všeho promítnout naše ambice a naše očekávání na obou stranách dohody. Chceme modernizovat dohodu eh, v celém jejím rozsahu a je celá řada oblastí, kde stávající asociační dohoda může být dále rozšířena. Pro nás je to hodně otázka veřejných zakázek a další eh, závazky v této oblasti. Rovněž to pro nás také je investiční kapitola, která zatím v dané dohodě není zapracována. Také bychom chtěli eh, snížit rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v oblasti regulace. Také bychom chtěli zapracovat kapitolu o udržitelném rozvoji do nového přepracovaného znění a také samozřejmě bychom rádi se podívali na další aspekty v oblasti vína, lihoven a zeměpisného označení. Jde nám o modernizaci této asociační dohody a doufáme, že práce na tom začne co nejdříve. A chtěli bychom využít daného momentu okamžiku politické vůle, politické podpory, abychom mohli začít vyjednávat. A já bych ráda požádala komisi o zodpovězení těchto otázek. Jde mi o vyhodnocení dopadu které se, doufám, objeví eh, v červnu. Můžete nám prosím více osvětlit, ještě než budou k dispozici informace ke směrnici, co jste udělali v oblasti jednotlivých odvětví, můžeme očekávat nárůst zájemného obchodu a v kterých oblastech nových podnikatelských činností můžeme očekávat nějaký nárůst eh, obchodu pro malé a střední podniky. Když se podíváme na obchod s eh, ekologickými produkty, o tu dohodu, která byla právě eh, uzavřena. jaká je návaznost mezi touto eh, dohodou a modernizací jednotlivých pilířů. Děkuji. Děkuji eh, dítě za Alde. A prosím Dytu za Alde. Děkuji, pane předsedo. Ono čele je otevřenou ekonomikou. Když se podíváme na údaje za poslední roky, tak je jasné, že stávající dohoda o volném obchodu fungovala za poslední desetiletí, vyhovovala všem členským státům, podnikům, ekonomické situace. Ale jak víme, v tuto chvíli již je tato dohoda zastarala a proto jsem ráda, že dojde k rozšíření působnosti této dohody. Musíme se zaměřit na nový rozměr našich vztahů s Chile musíme dosáhnout toho, aby tato dohoda byla ambiciozní a komplexní. Máme zde celou řadu eh, možností, v čem se zlepšit, například eh, vstup na trh, netarifní překážky. O tom slyšíme velice často od podnikatelských subjektů, na to se určitě musíme zamyslet, ale jsou to zemědělské produkty, služby. Ty jsou klíčové pro nový typ eh, dohody. SPS, energetika je další oblasti já se domnívám, že modernizace dohody by mohla přinést eh, zlepšení i v oblasti veřejných zakázek, přístupu na trh. Já se domnívám, že o to by se měla Evropská unie zasadit a také souhlasím s EMO v tom, že bychom se měli snažit o zapracování investiční kapitoly. Musíme se také snažit o ambiciozní kapitolu týkající se duševního vlastnictví a další eh, zemědělské produkty, rovněž také tam bych ráda viděla české pivo. Doufám, že se nám podaří dosáhnout mnohé, pokud bude vůle na obou stranách a domnívám se, že ve stávající situaci je opravdu důležité myslet na, to, že je třeba se zasadit o liberalizaci obchodu a já doufám, že Rada přijme mandát co nejdříve a my budeme schopni zahájit vyjednávání už v tomto roce. Děkuji. Děkuji tuto chvíli se již nenachází v sále žádný stínový zpravodaj, ale pan Scholz asi bude hovořit za kolegyni. Ano, děkuji. Eleonora Forenza mě požádala, abych eh, se vyjádřil. Není schopna se dnes zúčastnit, ale chtěla říci, že už eh, v roce 2003 tato dohoda vykazovala celou řadu nedostatků. Jsme v té době na to upozorňovali, říkali jsme, že je to problematické. A podle našeho názoru jde o 96 obchodu mezi EU a Chile a jakákoliv modernizace musí tedy řešit zvláště otázku udržitelného rozvoje, otázku dalšího rozvoje, ochrany životního prostředí a ochrany domorodého obyvatelstva. Čile podporuje ekonomickou činnost a nárůst vývozu nerostného bohatství a vzhledem k tomu, že neexistuje v čele efektivní legislativa, která by podporovala udržitelný rozvoj a která by podporovala ochranu životního prostředí, tak dochází k situaci, která se vyhrotila za poslední desetiletí hovoří se o ekosystému, o biodiverzitě a dalších problémech. Eh, dochází v, díky zhoršování situace v této oblasti k eh, chudobě domorodého obyvatelstva a na tom je třeba zapracovat, eh, co se týče úpravy této dohody. Musíme vytvořit pevný rámec, který bude obsávat klauzule týkající se ochrany lidských práv, týkající se dodavatelských řetězců a nápravy pro eh, poškozené v případě kde je to na místě třeba se podívat na ekonomickou strukturu Čile, eh, která od roku 73 eh, omezuje re- regulaci třeba v oblasti tarifů, duševního vlastnictví, veřejných zakázek a tak dále. To jsou oblasti, které jsou zvláště významné pro otázku bezpečnosti potraven, eh, lidí, zdraví a podobně. To znamená, že veškerá ustanovení týkající se přístupu na trh musí právě pamatovat na tyto reálie. Co se týče investiční klauzule, a musíme říci, že mezi EU a Chile existuje eh, fungování reciprocity, co se týče nápravných opatření pro všechny ekonomické subjekty pokud jde o zahraniční investice a přímo zapracování kapitoly na toto téma. Domníváme se, že to naopak ještě posílí e, problémy, proto se jsme proti e, zapracování takového mechanismu. Pokud jde o dohodu o ekologických produktech, tak e, zde existuje princip ekvivalentních produktů ale to neznamená, že ty stejné přísné eh, předpoklady se vztahují na všechny zúčastněné subjekty. To znamená, že to ohrožuje eh, bezpečnost těchto produktů. Je třeba zakotvit takový systém, který by oběma stranám na obou stranách Mm, oceánu zajišťoval stejné podmínky, aby docházelo k nastavení určitého eh, ekvivalentního zacházení s produkty obou eh, stran. Děkuji. Děkuji. Eh, vaše stanovisko k ICS je pro mě skutečně překvapivé. A v tuto chvíli mám to potěšení předat slovo paní Fernandez, paní velveslankyni, která se vyjádří. Prosím, paní velveslankyně, máte slovo. Muchas gracias. Ya, ya, ya. Muchas gracias, señor presidente. Señora Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Speněro. Dámy a pánové, dovolte, abych vám eh, poděkoval za příležitost promluvit před výborem ENTA při této příhodné příležitosti. Já eh, začínám tedy svůj mandát v Bruselu na velvyslaneckém postu a <clears throat> myslím, že se můžeme všichni shodnout na tom, že asociační dohoda eh, uzavřená v roce 2002 a platná z roku 2003 eh, sehrála zásadní roli politickou i obchodní. Obchod mezi námi od té doby vzrostl na trojnásobek. Kromě toho eh, můžeme debatovat o mnohých aspektech, které jsou ve vzájemném zájmu. Brzy bude schválen protokol související se vstupem Chorvatska do Evropské unie a eh, my se hlavně tedy soustředujeme na, jak se tomu říká, organickou produkci a je to vlastně poprvé, kdy eh, Chile eh, podobnou smlouvu zavírá se eh, třetími zeměmi. My chápeme tedy ten princip ekvivalence, pokud se týče organických produktů, tedy živočišné a rostlinné výroby, ta ekvivalence mezi tedy čilskými a e, předpisy a předpisy celé Evropské 28. E, ukazuje se, že e, máme stejný zájem v podobě udržitelného rozvoje zejména v zemědělství. My jsme nyní uprostřed jednání o modernizaci naší dohody o přidružení a Předpokládáme, že eh, vše bude dokončeno ještě za současného předsednictví. Já bych chtěl vám eh, poděkovat eh, za neutuchající podporu, již se nám z vaší strany dostávalo v přípravné fázi v průběhu jednání s radou. A když hovořím o podpoře, tak hovořím také o vašem příspěvku, tedy příspěvku vašeho výboru. De facto vy jste výrazně obohatili celou debatu a popostrčili vpřed eh, toto přání modernizovat vzájemné vztahy. My jsme jednali s více výbory v tomto parlamentu, ale zejména s výborem INTA a náš přístup k věci byl velmi ambiciozní. My jsme si přáli, aby vše eh, bylo postiženo v touto smlouvu bez jakýchkoliv výjimek od samého začátku. Dovolte mi využít této příležitosti k tomu, abych eh, potvrdil odhodlání své země nadále posilovat eh, vztahy s Evropskou unii v politické i hospodářské oblasti. Máme totiž společné principy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, vaše excelence, a jistě zůstaneme v kontaktu. A nyní eh, bych vyzval zástupce komise, aby eh, se vyjádřil a to, co nejstručněji. Je zde pan Jorgensen, eh, který vede úsek pro Latinskou Ameriku a pak je zde paní Elena Farnici z DG Agri. Takže, pane Jorgens, nemáte slovo. Děkuji vám. Já se pokusím být co nejstručnější. Především bych odpověděl na otázku, zejména v otázce tedy eh, eh, Chorvatsko-Portugalsko. My používáme objektivní metodu a používáme tutéž metodu při posuzování všech eh, našich partnerů v rámci VTO. Eh, jednání s Čínou, eh, pardon, jednání s Čile bylo celkem snadné a de facto jsme použili stejnou metodu, kterou jsme užili dvakrát předtím. Došlo k určité úpravě tarifních kvót na vepřové maso, tedy kvóty, které poskytujeme čele. Je to nyní o tisíc tun více. A souvisí to s dalšími změnami například, pokud se týče certifikátu nebo určitého schémata pro služby a tak dále. To všechno jsou velmi známé záležitosti a de facto to odpovídá metodice uplatňované taky v případě jiných legislativních aktů, například uplatňovaných také vůči Eh, Brazílii. Eh, jaké budou dopady? Buď tedy žádné, tam, kde eh, nedochází k žádným, žádnému zvýšení tarifních exportů z Chile, poněvadž to je v podstatě tak, že že Chile dosud nenaplňovala zcela svou kvótu, takže opravdu nebude, nebude tedy velký dopad a samozřejmě eh, dopad na čele chorvatské firmy budou mít větší možnost exportu. Dále pokud se týče modernizace, eh, pokud se týče přístupu komise, eh, my, já bych to mohl dlouze rozvádět, ale když se podíváte třeba na CETu, Mm, tak eh, vidíte, že se snažíme, nebo snažili jsme se o to, aby ta dohoda s Chile byla co, s Chile byla co nejmodernější a k tomu patří také ta novinka, což je obchodní agenda. Eh, můžeme tedy doufat, že se nám podaří dosáhnout eh, našich ambiciozních výsledků, protože tak toto znělo také z úst pana velvyslance, a tak jsme to chtěli i u té předchozí smlouvy, která už je zastarala. E, transparentnost to je samozřejmě e, věc, kterou budeme chtít uplatňovat. E, odpovídá to těm nejmodernějším praktikám. A samozřejmě je zde také místo pro občanskou společnost, Tady v této souvislosti eh, čekáme na rezoluci Evropského parlamentu, která pro nás bude vodítkem. Pokud se týče právě té občanské společnosti, očekáváme, že eh, budou uspořádány určité akce a eh, de facto už to bylo jaksi spuštěno, naše zastoupení v Chile ještě je v tomto směru aktivní a my budeme eh, v souvislosti s tím eh, publikovat dokumenty ve španělštině. K otázce, jak eh, bude souviset dohoda o organické produkci a o modernizované smlouvě. Oni se vzájemně doplňují a my tedy si nemyslíme, že ta dohoda by měla vlastně obsahovat každý detail a v tom případě, v případě této organické výroby zde máme eh, tuto doplňující smlouvu. Ještě pár eh, komentáře eh, k mm, tedy původním obyvatelstvu. Toto není jenom obchodní dohoda, je to komplexní dohoda, takže i toho se to týká. A teď ještě paní kolegyně z DG Agri. Dobré odpoledne. Já jsem Helena Panikin a nebudu zacházet do detailů, poněvadž tak to učinil už pan, paní zpravodajka Rodriguez Peniero. Já bych trošku jenom vyjasnila eh, něco k těm certifikátům, organickým certifikátům. Eh, první otázka se týkala složení společného výboru jak je v článku 8 dohody. Tento společný eh, výbor bude složen eh, z příslušných eh, stanovených zástupců a Unie. Tedy závěr a de facto úkol tohoto výboru to budou prostě řídící záležitosti, přeskumu různých žádostí o zahrnutí dalších výrobků, posílenou spolupráci a tak dále. Eh, uzavření dohod, dohody předpokládá, že eh, zástupce komise eh, bude mít určité pravomoci, tedy zástupce na, komise na tomto výboru. A dále zde máme jednoho zástupce členských zemí na e, výboru, který se chází e, pětkrát ročně, přičemž je zde e, také možnost blokační minority ze strany členských zemí. Další otázka byla, co nastane po uplynutí tří let dohoda by nyní měla eh, skutečně vstoupit v platnost a pokud, tyto, eh, pokud žádná z dvou stran nebude mít námitek, dojde eh, k prodloužení na dobu neurčitou, pokud ovšem jedna ze stran nevznese námitky nebudeme mít, e, nebudeme provádět posouzení dopadů, ale budeme tedy sledovat, jestli během těch tří let jsou nějaké velké problémy. Pak jsou zde ještě další otázky, e, které se týkají problematiky ekvivalence a kompliance. E, v současné době probíhají na toto téma debaty v trialogu souvislosti s organickou výrobou. Eh, myslím, že je třeba vyjasnit dvě eh, věci. Ten systém v současné době pracuje tedy s dvěma druhy dovozu. Na jedné straně už máme ekvivalenci se třetími zeměmi, čili to jsou země uznané za ekvivalentní už v minulosti. A dále máme systém ekvivalenčních kontrolních orgánů, které používají standardy, které jsou eh, uznávány jako ekvivalentní eh, v oblasti zemědělské výroby. Eh, změnit by se mělo to, že příslušné orgány budou muset, tedy kontrolní orgány budou muset certifikovat jako organické pouze ty produkty, Eh, jejíž eh, výrobci eh, uplatňují tedy stejné postupy jako v Evropě. Na druhou stranu existují také ustanovení o ekvivalenci v obchodních dohodách. To vlastně existovalo až do roku 1992 a nové Obchodní smlouvy posilují právní jistotu v oblasti úpravy ekvivalence. To samozřejmě neznamená, že si každý bude moci dělat, co chce, protože standardy jsou posuzovány komisí a příslušnými orgány třetí země, v této případě čele. To znamená, že Eh, se sejdou odborníci z obě strany, analyzují výrobky, analyzují výrobní postupy a posoudí jejich ekvivalentnost. A ještě bych k tomu dodala, že pokud například eh, se používají látky, které tedy ekvivalenci neodpovídají, hm, tak eh, ty budou jaksi sepsány. Eh, pak pokud se týče eh, FAO, eh, tato organizace každoročně monitoruje ekvivalenční země a tady se může stát a stalo se, že některé skupiny výrobků byly z ekvivalence vyloučeny a se trvávají v tomto stavu vyloučení, dokud jsou přijata opravná opatření. Ano, děkuji. Mám ještě stručnou otázku. Nebo je tady? Eh, čili, pokud jsem to rozuměl správně, nebude posouzení dopadu. My jsme posouzení dopadu již prováděli dříve, a to v rámci, v rámci posuzování celé té reformy. Tam je celá kapitola o obchodu. My jsme nyní nenaplánovali posouzení dopadů eh, tři roky od implementace nové obchodní dohody, protože se nám to nezdá nutné. V podstatě jde o to, že pokud se nevyskytnou nějaké nedostatky nebo kontroverze, pak není třeba toto provádět. Pokud tedy žádná ze stran nevznese nějaký specifický problém, pak může být ta eh, dohoda prodloužena na dobu neurčitou. Takže paní zpravodajka, děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za příspěvky a samozřejmě také eh, oběma DG komise zde zastoupeným a také eh, panu velvyslanci. Domnívám se, že posilování obchodu mezi EU a Latinskou Amerikou eh, jsou samozřejmě důležité a tím spíše vůči Chile. Dohoda z roku 2003 nám stanovila ambice toho, co chceme dosáhnout a nyní jsme v situaci, kdy dohoda eh, potřebuje modernizaci, aby obstála eh, vůči novým výzvám. My jsme opravdu eh, si tady ověřili a stanovili, jak obchod může fungovat udržitelným způsobem ku prospěchu rozvoje Chile. A k tomu samozřejmě patří také energetická kapitola. No a jakmile bude dosaženo cílů v této smlouvě, eh, bude to znamenat velký krok vpřed eh, v oblasti obchodních vztahů. My jsme si od začátku věřili, že se tohoto podaří dosáhnout. Zpráva bude dokončena 19. června a poté bude projednána, případně předloženy pozměňovací návrhy a hlasování poté 10. července. Děkuji vám. A teď se dostáváme k bodu číslo 18. Provádění ustanovení smlouvy týkajících se vnitrostátních parlamentů, hlavní výbory AFKO a eh, v listopadu jsme to projednávali v souvislosti s dohodou CETA a její ratifikací. a samozřejmě eh, v rozhodnutí Evropského soudního dvora k Singapurské dohodě, tam eh, k tomu jsme také měli eh, určité připomínky o roli vnitrostátních parlamentů. Naším zpravodajem je pan Obermeier a já mu dávám slovo. Já taky, Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Včera na setkání zástupců mm, parlamentu Eh, se už zazněly podobné body. Eh, to hlavní, eh, co zde chci také zúraznit, je činnost výboru INTA při vyjednávání obchodních smluv. A zvlášť relevantní podle mě je ten poznatek, že parlamenty členských zemí eh, nejsou jakýmsi otravným přívěskem, nýbrž mají eh, řádný eh, demokratický mandát. A samozřejmě není plánováno se jaksi odvolávat na různou váhu členských zemí, to by eh, v podstatě nefungovalo, aby některé parlamenty v podstatě měly všechno jen odkývávat. Eh, pokud se týče eh, debaty o vyjednání a uzavření dohody CETA s Kanadou, případně také T-typu, je třeba konstatovat, že ten nový typ dohod není pouze typem obchodní dohody, ale e, je to něco daleko širší a komplexnější. E, to je v podstatě trend, kterým jde e, komise. A zde samozřejmě to může vyvolávat určité konflikty i v rámci hierarchických struktur uvnitř členských zemí. Nejenom u nás se tedy hovořilo o kulminaci eh, těchto konfliktů, například při eh, při eh, tom, jak se k věci postavil valonský parlament. Hovořilo se také o tom, zda tyto dohody má vyjednávat pouze úrovně Evropské unie, nebo jestli to má být eh, smíšena zodpovědnost na straně EU, to znamená zapojení členských zemí. A eh, výsledky vlastně známe, tam se debatovalo o eh, definicích a ono se to projevilo také ve veřejném vnímání a tom, jak jsou tyto debaty přijímány. K tomu ještě přistupují určité dílčí kritické aspekty, jako je příslušné právo a místo soudu, což se často eh, jaksi odsouvalo a řešilo se až dodatečně. Ze všech těchto otázek lze zhrnout určité body. Za prvé máme definiční problémy v oblasti eh, kompetencí EU a eh, tyto by se neměly řešit na úkor eh, členských zemí určité kompetenční spory by se mohly řešit například v duchu eh, výnosu eh, soudu eh, ke singapurskému případu. Dále by bylo vhodné uvažovat o určitém ručení v případě, že některá z těch kompetenčních úrovní není zcela jasná. V podstatě hovořím zde o jakémsi eh, odrazujícím faktoru, pokud není jasně eh, zřetelné, eh, jak by to s tou či onou eh, kompetenci mělo být, to je vlastně článek 207 nebo 208 a tady skutečně jsou ty problémy s vymezením poměrně měkce definovány. Já se domnívám, že tyto klauzule a e, také ty úvahy, e, o kterých tady byla už dříve řeč, to znamená, jestli tady má být čistá kompetence nebo smíšená kompetence e, a případné použití urychleného řízení, tak to všechno k tomu patří. Povinnost členských zemí Eh, de facto se účastnit eh, těchto jednání, tak z toho by mohlo vzniknout spíše právo, což by bylo demokratičtější. Domnívám se, že také členské země by měly eh, mít podobné informační kompetence jako kolegové na evropské úrovni. Eh, občané vlastně eh, mohou, těm může prospět eh, zásada transparentnosti, o tom bychom také měli ještě diskutovat. No a stav diskusí Eh, zejména pokud se týče eh, různých možností nebo obcí, tak eh, to by bylo dobré včas tedy předávat také do členských zemí, aby tam o tom mohla proběhnout diskuse a nebyl, nebyli nakonec jejich zástupci stavěni před rozhodnutí ano, ne zapojení regionálních struktur a nižších úrovní, nižších rozhodovacích úrovní z členských zemí, to eh, vyplývá eh, z ústavního pořádku členských zemí a viděli jsme to například na tom eh, belgickém případu. Já si myslím, že jsem snad rozuměl správně tomu, že spolupráce ve věcech, jako je ochrana spotřebitelů, eh, ochrana životního prostředí, že to je otázka pro spolupráce, spolupráci pracovní skupiny jednotlivých eh, členských zemí. To vše by mohlo přispět k věci. Tolik tedy první podněty ke stanovisku ze strany našeho výboru a já se těším, eh, jak doufám, na dobrou spolupráci se s komisí a s kolegy z další frakcí. Děkuji a nyní stínový zpravodajové Jan Valesa za EPP. Thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, I'm replaced... Děkuji. Já jsem zde za Kristofera Pilnera a za něj bych vám rád poděkoval. Chci poděkovat zpravodaj za úvod. Když přistupujeme k tomuto tématu, chtěl bych nejprve vyjasnit, že jde o jednotu práv. A otázka je, eh, jaké jsou kompetence Unie. A to řídí smlouvy. Od eh, římské smlouvy obchodní politika spadala do výlučné kompetence Evropské unie. A eh, právě naše suverenita nás tím učení výraznějšími obchodními partnery a také více můžeme prosperovat. To se nezmění ani v důsledku kontroverzí nebo politik. Za pár týdnů soudní dvůr rozhodne a vyjasní celou problematiku, když bude určovat, kde je linie mezi smíšenou kompetencí a obchodními dohodami. A já předpokládám, že podle soudního rozhodnutí se pak všichni zařídíme. Úloha národních parlamentů je tam omezená vzhledem k tomu, že e, tento parlament je demokraticky zvolený, může rozhodovat o e, této problematice, o těchto otázkách. Tam, kde je kompetence smíšená, například se zeměmi AKT, úloha našich národních parlamentů je pak výraznější a samozřejmě Ehm, tyto parlamenty se pak mohou do procesu zapojit. Já rád vyslechnu námitky na to, eh, jakým způsobem se zapojit mohou. A eh, už dále se vyjadřovat vzhledem k tomu, že je příliš pozdě načasován eh, výbor. A nyní za SAD. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme tady proto, abychom si vyměnili názory na e, spolupráci vnitrostátních parlamentů e, v oblasti obchodu a vím, že toto smlouva posiluje jako výlučnou kompetenci, kde se předpokládají nové služby a investice a Evropský parlament bude do utváření politik zapojen. EU vyjednává o obchodních dohodách Unblock e, se společnou pozicí, jakožto EU je silnější a má vyváženější úlohu než členské státy. Evropský parlament, který zastupuje občany Unie v tomto kontextu, sehrává centrální úlohu v, ce- v demokratickém přeskumu obchodní politiky a usiluje o výraznější transparentnost a informace pro veřejnost. Parlament také eh, zajišťuje legitimitu politiky, obchodní politiky a také zaručuje dodržování lidských práv, trvalého udržitelného rozvoje a podobně. To vše má velký význam. Na základě toho obchodní dohody se týkají výlučných kompetencí EU, eh, až do tohoto procesu se národní parlamenty příliš nezapojují mají, mohou vyjádřit také svou pozici v radě. Ale podle smíšených dohod, které se týkají témat, u níž mají EU i členské státy výlučné pravomoce, je jenom přirozené a odůvodněné, aby se do toho národní parlamenty náležitě zapojili, Je důležité, aby diskutovali, vyměňovali si informace, Eh, od Evropské komise o obchodních dohodách. Eh, a nakonec právě tento typ dohod eh, bude procházet určitým ratifikačním procesem. Jak víte, rozhodnutí ve věci Fisher o podpisu obchodní dohody se Singapurem by nám mělo problematiku vyjasnit co do povahy obchodních dohod máme ve stanovisku generální advokátky z prosince 2016, ale musíme vyčkat na finální rozhodnutí soudního dvora a nezaujímat předčasné závěry. Jakmile to rozhodnutí budeme mít, bude pro Evropský parlament i pro členské státy důležité, aby dohloubky zvážili budoucnost obchodních dohod EU. V každém případě platí, že nejdůležitější je zachovat kapacitu EU jednat v oblasti obchodu, abychom měli spravedlivou a progresivní obchodní agentu s legitimitou demokracie, hodnotami a také tedy agendu, která nabídne dobré výsledky a příležitosti. A na závěr, ve světle toho všeho, tato obchodní agenda by měla být vždycky vyvíjena v duchu vyšší transparentnosti a jak národní parlamenty, tak občané pak budou mít prospěch z nových standardů eh, ve vyjednávání obchodních věcech, na nich musíme pracovat. Děkuji. Pan Karim tady není. Paní Šáke tady není. Pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já konstatuji, že členské země eh, v rámci Lisabonské smlouvy eh, přenesly své kompetence na Evropskou komisi a tím je je Evropský parlament povinen právě tento pilíř evropské politiky provádět. A je to samozřejmě v zájmu občanů. To znamená, že my ve svém rozhodování eh, se musíme řídit podle přání obyvatel členských zemí. To odpovídá Eh, naší zodpovědnosti a posílení demokratického působení parlamentu. Eh, včera v AFKu eh, zazněl další takový aspekt ve slyšení a sice tam se vlastně hovořilo o tom, jak na tom v současné době jsme a jeden z expertů z Berlínské Humboldtovy univerzity řekl zřetelně, že ta otázka, eh, jak daleko má pokračovat proces integrace, tak bychom měli využít především proto, aby se v dialogu s národními parlamenty posiloval eh, ten unijní aspekt, tedy to společné rozhodování. V této souvislosti se domnívám, že ta zpráva eh, přichází v okamžiku, kdy zde máme eh, nebo budeme eh, mít rozhodnutí v případu Singapur a dostávám se tedy k otázce té smíšené, dohody smíšené zodpovědnosti a samozřejmě na to budeme muset až pracovat. Grazie, presidente, colleghi. Il tema del ruolo dei parlamenti Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, pokud jde o roli vnitrostátních parlamentů, tak tato role je mnohem zásadnější, než by se člověk mohl myslet, protože to je základ demokracie v Evropě. Demokracie může fungovat pouze tehdy, pokud eh, dochází k rozdělení mocí. A na každé úrovni dochází k eh, nastavení kontrolních mechanismů Vláda musí být pod kontrolou stejně jako parlament. A Dohody o obchodu byly přesunuty do Bruselu, to znamená, že už nejsou tyto dohody v rukou těch, kteří jsou voleni. Já vím, že Evropský parlament je rovněž také volen lidmi, ale po Lisabonské smlouvě je to jinak. Pokud jde o volný obchod, tak eh, dohody o volném obchodu musí schvalovat vnitrostátní parlamenty, aby zkontrolovali, že i dochází k naplnění potřeb občanů. Zároveň však zde dochází i k zohlednění stanoviska Evropského parlamentu. Nelze však říci, že se všechno řeší dle článku 207 smlouvy o Evropské unii. Je pravda, že komise provádí konzultace a jedná s radou, ale zároveň je uloženo, aby byly dodrženy závazky komise vůči Evropskému parlamentu aby i ten měl své slovo, co se týče kvality zpracovaných zpráv. Role Evropského parlamentu by měla být posílena. Role vnitrostátních parlamentů je však nadále zásadní abychom zajistili další úroveň demokratické kontroly, ačkoliv dochází k této kontrole až v samém závěru po vyjednání na půdě komise a rady. Je tedy třeba, podle mého názoru, posílit definice, aby nedocházelo ke střetu zájmu mezi jednotlivými institucemi a aby docházelo k dodržení všech závazků vůči členským státům, které musí mít v rukou eh, kontrolní mechanismy. Chceme, aby nedocházelo k tomu, že budou rozhodnutí činěna z hora bez jakékoliv kontroly ze strany ledu. Já jsem se tě chtěla vyjádřit v tomto smyslu. Karen, prosím. Nikoli. Pan Matěj, děkuji. Já jsem se nechtěla ani brát slovo, ale poslední příspěvek mě velice zaujal. Já si myslím, že kolegyně nemá pravdu, protože pokud mají mít kontrolu všichni, tak ji nakonec nemá nikdo. A pokud chceme, aby to fungovalo tak, že se na tom bude eh, budou shodovat všichni, tak nakonec budeme úplně v pasti rozhodovacího systému v Evropě. Já se domnívám, že ten původní systém byl správný. Evropská komise dostane mandát od členských států. Členské státy pochopitelně mají vládu, která je volena lidmi a je na Národní parlamentu, aby prováděl kontrolu v této fázi. Eh, jak koná vláda? Vláda má podporu Národního parlamentu a když začnou vyjednávání, tak by mělo, mělo být rolí Evropského parlamentu, jakože to tak je, aby zahájil své postupy podle Lizabonské smlouvy a procha, aby po každém eh, kole vyjednávání byly eh, prováděny zprávy. Není nutno eh, tvrdit, že komise všechno poslechne, co Evropský parlament řekne, ale vyslechne se to a my všichni víme, že pokud na konci celého procesu, pokud komise nenaslouchá dostatečně dobře, tak Evropský parlament může říct ne, což eh, neříkám, že musí být ta dvě stanoviska totožná, tak nefunguje demokracie, ale musíme pamatovat na to, že komise pokud se odchýlí příliš od našeho původního stanoviska, tak my můžeme nakonec její návrh odmítnout a je na Evropském parlamentu, aby prošel všechno, co jednotlivé vnitrostátní parlamenty schválili a a jakým způsobem byla schválená dohoda. Samozřejmě, že ještě další prostor pro spolupráci s Evropským parlamentem, sdílení informací, pravidelné kontakty a tak dále, ale je to výlučnou kompetencí Evropského parlamentu říci ano či ne. Tak to funguje za podle smlouvy. Děkuji. A ještě pan Scholz, krátce, prosím. Ano, já jen bych se dovolil malou otázku na adresu Davida, nebo takovou výměnu názorů. Já chápu vaši myšlenku, ale chci se zeptat, zda by nebylo dobré dát eh, podnět a možnost podnětu Evropského parl- Evropskému parlamentu, abychom mohli hned na začátku v kontextu mezinárodní politiky eh, mít tuto iniciativu, pokud najdeme oblast, která je hodná takové pozornosti. Pokud eh, bych řekl na to ano, tak by se mi něco podobného opravdu se zamlouvalo. Myslím si, že tam je veliká mezera v Lisabonské smlouvě, že Evropský parlament nemá, co se týče vyjednávacího mandátu, žádnou roli. Kdyby něco takového bylo sjednáno, tak se domnívám, že by to byl krok před správným směrem. Děkuji. Já si myslím, že komise zastává jiné stanovisko. Eh, komise, chcete vstoupit do rozpravy? Děkuji, pane předsedo Julie Koneteto z, mezina, z interinstitucionálního útvaru DigiTrade. Dovolte mi několik připomínek, ačkoliv některé z nich už byly řečeny jinými a možná i lépe formulovány. Já jen řeknu, že komise je v polovině svého mandátu a od samého počátku předseda Juncker vyjádřil závazek nadále spolupracovat s vnitrostátními parlamenty stále užeji a stále efektivněji. Tento závazek se ještě dále objevil ve sdělení o obchodu z roku 2015, Trade for All. O tom jsme již hovořili a komise rovněž nastínila, že posílí debatu s členskými státy a prohloubí eh, dialog s občanskou společností. Rovněž také zazněl závazek navštěvovat eh, národní parlamenty pravidelně a, a jednat s nimi. Chtěli jsme, aby vnitrostátní parlamenty byly proaktivnější v otázkách obchodu. Výsledkem toho je, že komise zveřejnila na internetu mnohem více materiálu k eh, vyjednávání obchodu. V tuto chvíli jsme zveřejnili například zprávu o vyjednávacích kolech, původní návrhy právních textů dohod, i to jsme zveřejnili a to se domnívám, že nám umožnilo informovanější debatu. Samozřejmě to zachází nad rámec toho, co jsme si původně předsevzali, to znamená informovat nepřetržitě parla, parlament prostřednictvím tohoto sdílení informací, ať už jde o veřejné sdílení informací, anebo ať už jde o jednání přímo na půdě rady či na půdě parlamentu, se domníváme, že jsme interakci uh, s Evropským parlamentem i s vnitrostátními parlamenty opravdu zintenzivněli. To se domnívám, že je velice důležité. Máme zde různé dohody o obchodu a domníváme se, že mohou být e, seskupeny do těch smíšených, do kategorie EU, což není něco jako dohody, které nejsou podrobovány demokratickému přeskumu a ty, které eh, jsou. To není to rozdělení do dvou kapitol, je to spíše ehm, zkrátka se skupení. V tuto chvíli komise jedná se všemi eh, členskými státy, se všemi vnitrostátními parlamenty a hm, domnívám se, že musí, musíme vyčkat na eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora. Domnívám se, že potom bude ještě chvíli trvat, než eh, vyhodnotíme dopad tohoto rozhodnutí, ale přesto si myslím, že to problematiku do velké míry vyjasní a to je pro nás v oblasti obchodní politiky velice důležité. Děkuji a prosím pana Oblmajera. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně Děkuji za konstruktivní příspěvky a uvidíme, jak se to podaří prakticky zapracovat. Skutečností je to, že debatovat o tom musíme, eh, což eh, zatím tedy ten příslušný výbor neinicioval, tedy takovou tu diskusi. A já musím říct, že z toho procesu kolem CETY jsme se naučili hodně, byla to tedy příležitost hodně se naučit a e, je to včetně tedy toho poznatku, že musíme se držet lisabonských e, smluv, e, včetně příslibu komise, že bude velice pečlivě dbát o to, aby docházelo k řádné interakci. Čili máme skutečně dosti materiálu ke zpracování. Děkuji. Vaši zprávu budeme projednávat 19. a 20. června a poté bude možnost podávat pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Dostáváme se k bodu číslo 19, aby abych připomněl, že e, ještě e, máme před sebou bod číslo 20, který je důležitý, takže e, teď ten bod 19. Aktuální stav a provádění paktu udržitelnosti v Bangladeši a příslušná ústní otázka. My už jsme o tom několikrát debatovali také v souvislosti s rezoluci k textilnímu odvětví a také jsme k tomu eh, chceme tedy eh, přispět k zlepšení situace v oblasti bezpečnosti budov, požární bezpečnosti a práv pracujících. Ovšem eh, některé výzvy nám tady stále přetrvávají. Máme signály, že eh, v oblastech, kde jsme usilovali o úzkou spolupráci mezi státem a například odbory, například eh, zavedení minimální mzdy, že ne všude toto bylo provedeno a ani pokud se týče eh, práva na kolektivní vyjednávání a na stávku, tak tam docházelo nebo dochází k represím vůči pracujícím, který, kteří tyto přísliby berou vážně. Komise v březnu vyžádala nebo znovu eh, připomínala dodržování požadavku dle GSP, e, včetně intenzivnějšího dialogu o dodržování práv pracujících. 18. května budeme mít tedy další e, jednání s těmi e, signatáři paktu a zároveň se zde bude Eh, účastnit Světové organizace práce. Eh, my jsme také byli na misi eh, v Bangladeši a chystáme se předložit ústní interpelaci s rezolucí. Dávám slovo panu zpravodaji Karimovi. Chairman, thank you. Vážený pane předsedo, děkuji vám, vážení kolegové. Bangladeš se za posledních 30 let výrazně změnila. Můžeme být hrdí na to, že eh, obchodní politika EU pro tuto změnu byla zásadní hlavní měnu. I když je to 160 milionů lidí, zůstává v chudých, eh, zaznamenáváme významný rozvoj, eh, roste oděvní průmysl, který je na druhém místě hned po Číně v vývozu. Bangladeš se těší eh, přebytku eh, běžného účtu už 10 let a eh, oděvní průmysl představil 28,1 miliard v minulém finančním roce, což představovalo 82 celkových, celkového vývozu Představuje to nejlepší eh, možnost zaměstnání pro eh, nekvalifikované Bangladešany, zvláště ženy, které představují 70 pracovních sil EU, se stala hlavním exportním trhem právě to, pro tyto oděvy. Ačkoliv textilní trhy podléhají zásadním tarifům po celém světě, EU se rozhodla nabídnout jednostranný beztarifní přístup e, pro e, nejméně rozvinuté země na své trhy a e, v některých oblastech, konkrétně tak v textilu. Tento, tato část obecného systému preferencí také vedla eh, k výraznému boomu v této oblasti v Bangladeši. Ale systém GSP Plus eh, obsahuje také odpovědnost. Obchodní preference jsou zakotveny v obchodní politice založené na hodnotách, za eh, žádají od obchodních partnerů respektování hlavních zásad v oblastech lidskoprávních i pracovněprávních bezpečnost se zásadním způsobem zvýšila. Ehm, e, pro e, e, ty, kteří zažili katastrofu na Rana Plaza a další v tví textilního průmyslu to přineslo změnu, protože padl i legitimní požadavek evropských obodníků, aby v Bangladeši byla respektována práva a bezpečnostní zásady pracovníků. Právě proto se EU zapojilo do spolupráce s mezinárodními organizacemi jako Mezinárodní organizací práce, také hlavními obchodními partnery USA a Kanadou e, ve snaze zlepšit ochranu zdraví a bezpečnost práce a práva pracovníků. To vše vedlo k pozitivním změnám v Bangladeši. Více než 200 zahraničních značek e, podepsalo různé programy pro zvýšení bezpečnosti, ať už protipožární ochrany, ochraně a dalších prvků, které zvyšují bezpečnost pracovníků přislíbila vynaložení desítek milionů na zlepšení bezpečnosti pracovišť, což je iniciativa soukromého sektoru. Měli bychom jej podnítit k tomu, aby dělal více, protože je to v jejich zájmu, v zájmu jejich imidže, ale také v zájmu udržitelnosti a konkurenceschopnosti vysoce integrovaných globálních hodnotových řetězců co se týká bezpečnosti pracovníků, to není jediné téma, kterému se musíme věnovat v souvislosti s obchodními preferencemi. Sektor i nadále roste na základě konkurenceschopnosti v oblasti nákladu, ale také díky úsporám z velkého rozměru a specializace. I přes nárůst odbytu v celková ekonomika na tom tak dobře není. E, měsíční plat průměrně je minimální, je zhruba 67 dolarů, tak to je od roku 2013. Jsme svědky dalších negativních trendů od prosince loňského roku dochází k propouštění pracovníků. Představitelé odborů bývají zadržováni a zatýkáni, když e, zatímco reformy e, nezaznamenávají pokrok. Dokonce se situace v oblasti práv pracovníků zhoršila. Bangladešská vláda musí dělat více. Jde totiž především o vnitrostátní úkol, aby dodržovali svobodu schromažďování, práva pracovníků, svobodnou práci odborů, která musí mít možnost pokračovat v lepších podmínkách, nesmí být vedoucí představitelé odboru nijak perzekvování. Odpovědné chování je e, společnou odpovědností vlády, soukromého sektoru a mezinárodního společenství. Právě proto vítáme dohodu podepsanou velkými firmami z EU EU, která je cílovou destinací zhruba 70 vývozu z Bangladeše, tady může se hrát zásadní úlohu, protože kompakt a dohoda měly velký úspěch, ale je potřeba udělat více především v oblasti implementace v praxi. Nyní jsme na křižovatce buď dokážeme sdělit bangladešské vládě a dalším zainteresovaným subjektům jasně sdělíme, že musíme posílit pokrok v implementaci kompaktu udržitelnosti, anebo brzy nastane chvíle, kdy si budeme muset uvědomit, že naše obchodní preference nejsou v souladu s našimi hodnotami a budou muset být staženy. Dohoda vyprší květnu 2018, ale její cíle zatím nebyly plně dosaženy. Já bych sám rád viděl eh, úspěch na straně Bangladeše i její cestu k hospodářskému a sociálnímu růstu a zároveň iniciativa včetně kompaktu udržitelnosti je pilotním projektem k podpoře eh, obchodu založeného na hodnotách a investicích byl bych rád, kdyby společnosti Bangladeši mohly dále spolupracovat, aby EU spolupracovala s těmito nejméně rozvinutými zeměmi a to eh, nabízení textilních výrobků za konkurenční ceny, které ale vznikají v souladu s našimi hodnotami a především v souladu s hodnotami, které uznávají naši zákazníci, naši spotřebitele. A jsem přesvědčen, že je potřeba se tomuto tématu dále věnovat. Právě proto výbor INTA chce předložit otázku k ústnímu zodpovězení, jak by bylo možné řešit stávající nedostatky. Já se těším na spolupráci se všemi kolegy na tomto připravovaném usnesení a budu velmi rád, když budu moci zapracovat všechna vhodná opatření, která by kolegové rádi formou tohoto usnesení navrhli. Děkuji vám za váš čas. Děkuji. Máme pět minut na tento bod. Prosím, využijte maximálně minutu. Pan Hes. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě poděkuji panu Karimovi za odvedenou práci a rád bych upozornil na několik věcí. Jsou to čtyři roky od okamžiku té nehody, která se odehrála v továrně v Bangladeši a 12 tisíc lidí od té doby eh, zemřelo na různé typy nemocí z povolání a pracovní úrazy a myslím si, že to je určitě podnět k zamyšlení, jak bychom mohli takovou situaci vylepšit. My jsme se nad tím zamýšleli už v roce 2016. Je možné něco takového provést prostřednictvím provádění paktu udržitelnosti. Musíme se snažit, zvláště v oblasti textilního průmyslu, zlepšit pracovní podmínky dělníků. V tom vyhodnocení z roku 2016 jasně zaznělo, že co se týče požární ochrany, že došlo k určitému vylepšení. Došlo k nápravným opatřením, co se týče bezpečnosti při práci. Podle našeho názoru ale nadále zůstává nedořešena otázka pracovně právní vztahu, zvláště pokud jde o změnu eh, pracovně právní legislativy z roku 2013, kdy předtím docházelo k porušování úmluvy Mezinárodní organizace práce, proto byly přijaty příslušné úpravy. Pak došlo k vypracování seznamu odborů, nesmí docházet k žádnému odmítání v této oblasti a je zásadní, aby Bangladeš nadále tyto dohody dodržoval. To znamená, výhody plynoucí z partnerství GSP může čerpat pouze pokud budou dodrženy tyto podmínky. A pane předsedo, to uzavřu tím, že ještě poukážu na to, že Bangladeši se podařilo opravdu dosáhnout pokroku. My jsme vypracovali usnesení na téma našich zásadních obav a problémů, které jsme v Bangladeši viděli a chtěli jsme dosáhnout toho, že pakt udržitelnosti bude do okamžiku vypršení své platnosti dodržován. Následně dojde k jeho prodloužení nebo nikoli v závislosti na tom, jak bude vypadat ta situace. Děkuji a budu hovořit za kolegu. Eh, chtěl jsem hovořit trochu déle, než kolik teď mám. Doufám, že to eh, mohu trochu s zkrátit. Děkuji panu Karemovi za odvedenou práci. Kolegyně tvrdí, že byla poněkud zmatena, pokud jde o spolupráci s dalšími, ale právě jsme slyšeli, že pan Karen bude při vypracovávání usnesení rád spolupracovat s dalšími. Kolegyně říká, že je velmi důležité poukázat na textilní průmysl v Bangladeši a hospodářský rozvoj, je dobré poukázat na problémy, které v tomto sektoru eh, se vyskytují a srovnává zde dopis od DG Trade a DG Employ na adresu eh, bangladeské vlády v březnu, kde se hovoří o tom, o účasti na konference Mezinárodní organizace práce, kdy následovala další schůzka a kolegyně tvrdí, že třeba v usnesení mnohem šířeji a mnohem důrazněji říci, jaké dopady bude mít pro Bangladeš, pokud neprovedou novelizace své pracovně právní legislativy, jaké dopady to eh, bude mít na další spolupráce a přístup na trh. Zkracuji tedy příspěvek paní kolegyně, doufám, že ne e, příliš na škodu, ale kolegyně tvrdí, že je třeba se zasadit o to, aby došlo k výraznému zlepšení podmínek v oblasti trhu práce. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Upřímně řečeno, já jsem poměrně překvapena tím, že ten tón, jak usnesení vyznívá, je docela mírný. Před čtyřmi lety jsme zaznamenali, eh, jaké nedostatky Bangladeš stále ještě má. Důležité neziskové organizace tehdy tvrdili, že došlo k jistému zlepšení situace eh, v oblasti lidských práv, ale lidé nadále pracují za minimální vzdy typu 16,1 euro měsíčně. To znamená, že Bangladeš se skutečně nachází na žebříčku eh, skoro úplně dole a je to skandální, že takto to dále v Bangladeši vypadá. Bangladeš podle našeho názoru stále ještě dělá příliš málo proto, aby se situace zlepšila. Odbory nejsou dostatečně brány eh, vážně, jsou opomíjeny co se týče této iniciativy, tak eh, se mi zdá, že je poměrně dost bezzubá. My v Evropě doufáme, že dojde ke zlepšení pracovních podmínek. Doufáme, že se podaří nastavit podmínky eh, rovně a spravedlivě a doufáme rovněž, že EU podpoří smlouvu OSN a že tam budou nakonec zapracována lidská práva komise. Velmi stručně, prosím. Děkuji, dobré odpoledne všem. Já nejprve poděkuji Evropskému parlamentu za podporu, kterou nám poskytl při zpracování tohoto materiálu. To je opravdu velice důležité. Doufám, že to prospěje věci. Téma to není jednoduché. Je dobré se obrátit na všechny zúčastněné a proto vám velmi srdečně děkuji za to, jak jste se eh, o to zasadili. Děkuji panu Karimovi za návrh znění. Myslím, že je dost vyvážené a poukazuje na to, co má kdo dělat. Mezinárodní společenství, jednotlivé, eh, jednotlivé veřejné subjekty, veřejná zpráva v Magladeši, soukromprávní subjekty. Vláda Bangladeše není nějak zanedbatelným subjektem, ale musím říct, že to je mm, otázka, kde mm, spolupráce se Evropským parlamentem je nadále zcela příkladná. Doufám, že to bude nadále pokračovat v podobném duchu, koherentně a systematicky. My musíme důrazně a jasně říci, co máme na srdci, tak, aby bylo všem jasné, co se očekává od vlády Bangladeše. Pro nás je důležité, abychom se dostatečně dobře zaměřili na ta témata, abychom nerozptýlili pozornost příliš na celou řadu různých témat. Pro nás je to priorita, jako je to priorita pro vás. My máme za to, že Bangladeš musí přijmout doporučení, které stále ještě nebylo eh, přijato. Víme, že eh, palčivé téma je eh, kolektivní vyjednávání, ale rovněž i svoboda združování. Doufáme, že toto vše bude postupně řešeno a že to náš protějšek přijme. V tomto ohledu bych chtěla říci, že, vš, že máme další projekt s Mezinárodní organizací práce, chceme jet přímo na místo do terénu, chceme podnítit dialog a to je pro nás zásadní. Zásadní ale rovněž je, zkoumat postupy v oblasti nákupu. I to je pro nás důležité, to nesmíme opomíjet. Pravidelně, skoro bych řekla, že denně řešíme všechny tyto otázky s protěžky, kolektivní vědávání, svoboda združování, to jsou naše priority. Také bych chtěla říci, lidem závěr týkající se hodnot. Ano, máte pravdu, nemůžeme nadále nabízet výhody, pokud nenastane, co očekáváme. Ale potom musíme jasně říci, co tedy očekáváme. Naše sdělení musí být jasně formulováno, aby bychom mohli posoudit, zda bylo plněno. Pokud nedojde k žádnému konkrétnímu konání a uvidíme, jak to bude vypadat, tak budeme muset možná podniknout jiné kroky, možná případně i v oblasti preferenčních výhod, které v tuto chvíli nabízíme. Gladaši, děkuji a prosím pana Karima. Děkuji, já velice stručně jsem vděčný za všechny příspěvky, které zazněly. Dovolte mi dvě stručné poznámky k věci. Když hovoříme s výrobci v oblasti textilního průmyslu, tak vždycky hovoří právě o tom, co teď říkala komise. Vždycky výrobci tvrdí, že nákupní ceny distributorů z EU jsou tak konkurenceschopné, že tam není už žádná marže. To znamená, že nelze zajistit to, po čem voláme. Pochopitelně pro nás jako Evropskou unii je velice složité se do toho až tolik zapojit a zapojit se do sjednávání nákupních cen a, a cenové politiky, ale jsou určité kroky, které učinit můžeme a učinit je musíme. Dále výrobci hovoří o tom, že je pro ně těžké zajistit financování tak, aby mohli realizovat opatření, o niž my hovoříme a po niž my voláme. To jsou opět vyslovené obavy komise a já se s nimi stotožňuji. Já děkuji kolegům za jejich přispění do diskuze a možná to nejlépe schrnu tak, když si vzpomenu na své vysvědčení. Často jsem tam četl, Karim se vede dobře, ale mohl by si vést ještě mnohem lépe. A to myslím, že schrnuje a vystihuje velice dobře tuhle situaci. Děkuji. This was, uh, under your... Um, Já skutečně téměř nevěřím, že se to mohlo stát tedy eh, za vašeho eh, termínu. Takže 5. Eh, května eh, budeme tedy do 5. května přijímáme pozměňovací návrhy. Tak a teď eh, výměna názoru s slancem Sri Lanky, před zástupcem ve skupiny a tak dále. Takže eh, to je jasná otázka. Máme zde paní Ellen Keenan, pana Elena Keenana, ředitel projektu Sri Lanka a pany Whitney Pereira, který je velvyslancem eh, Sri Lanky a nyní Ellen eh, Kinem na pět minut. Děkuji vám. Je pro mě ctí a potěšením, že zde mohu být. Pokusím se těch pět minut využít. V roce 2015 se otevřela Sri Lanka svobodě a demokracii. Členské země Evropské unie přivítali novou sílánskou vládu národní jednoty a přislíbili pomoc. Evropská komise v lednu vydala doporučení eh, dát Sri Lance status GSP+. A komise byla velice eh, velkorysá, když tedy eh, říkala, že není žádných velkých překážek. Od roku 2015 skutečně i Sri Lanka zažila mnoho významných a pozitivních změn, které ovšem je třeba institucionalizovat. Máme zde zprávu o zprávu Vysokého komisaře o lidských právech a výboru pro mučení a e, tady se bohužel hovoří o tom, že po desetiletí v oblasti porušování lidských práv e, vládla beztrestnost a je to třeba vyřešit. Dnes jde na Sýlance o posilování e, právního státu. Srílanská vláda, kde je vyčítáno jsou vlastně dva eh, důležité deficity eh, v souvislosti GSP+. Eh, nepodařilo se zcela do, splnit ICCPR a Nyní se soustředuje Evropská unie na dvě reformy. Především byl odvolán eh, zákon na boj proti terorismu, který umožňoval mučení a také probíhá reforma trestního zákazní, eh, zákonníku. Bohužel eh, rada a parlament se nyní blíží ke schválení GSP+, ale bohužel ta prioritní reforma, o kterou jde Evropské unie, dosud nebyla naplněna ta poslední verze eh, zákona proti terorismu, eh, který eh, chce syrianská vláda Eh, nyní zavést eh, v platnost, eh, stále má velké problémy, pokud se týče definici terorismu. Bohužel jsou zde, jsou zde pořád ještě ustanovení, která se v minulosti využívala proti divi, disidentům, trestá se sběr různých informací, což je problematické, a také Eh, právo eh, zatčených osob na právní pomoc je značně omezeno. omezeno. A to určitě eh, není dobré, poněvadž příslušná ustanovení byla schválena ve velkém spěchu a my tady máme zprávy ze srílanských webových eh, stránek a z toho textu vyplývá, že se nebere v úvahu eh, několik eh, záležitostí, které tedy před měsícem kritizovala Komise pro lidská práva. Stále je zde, jsou zde překážky pro Mm, přístup k právní pomoci, e, není zde možno odvolat se proti soudnímu rozhodnutí a tak dále. Čili e, toto by bylo možná dobré e, v poněkud vyspělejším systému, ale je tady možná koluze mezi policisty a justicí. Čili v této věci se v podstatě nezměnilo nic. Toto jsou teprve návrhy zákonů, parlament je dosud neprojednal. A to zaměření na tyto dvě věci ponechává stranou celou řadu dalších důležitých věcí a to jsou eh, mnozí eh, eh, lidé, kteří jsou nadále zadržováni na základě toho starého zákona proti terorismu. Jsou tady Eh, poměrně špatné vyšetřování eh, eh, případů porušování lidských práv a příliš nefunguje hledání pořešovaných osob. Čili Eh, toto všecko mm, je proces, který moc eh, zatím nefunguje. Eh, také nové zákony se de facto navrhují za zavřenými dveřmi a jsme odkázáni víceméně na úniky informací. Komise pro lidská práva má určitou pravomoc, jak pomáhat a účastnit se spoluformulování Eh, návrhu zákonu eh, tak zatím to není příliš tedy eh, vidět. V této souvislosti návrh legislativy sice bylo, byly jaksi poskytnuty k náhledu partnerům z Evropské komise, ale ne vlastnímu parlamentu, což není vnímáno pozitivně na Sri Lance. Pokud se týče tedy schválení GSP plus pro Sri Lanku, eh, komise tady slibuje skutečně rigorázní monitorování, což je zásadní, ale nebude to nic jednoduchého. Eh, jeden eh, žurnalista mě řekl vlastně dnes, že v okamžiku, kdy GSP plus bude schváleno, v této fázi eh, vymizí tím eh, veškerá motivace pro to, aby se dále prováděly reformy. Děkuji. A nyní eh, pět minut pan velvyslanec. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Já to projdu co nejrychleji. Vážím si uznání poslanců pro cestu vůči prosperitě a míru pro všechny Sri Lančany. Po volbách vznikla vláda, která přislíbila sri lanskému lidu, že změní praktiky antagonismu a izolace a naopak se bude snažit zapojit všechny zainteresované subjekty, všechny přátelé mezinárodního společenství pro vytváření eh, silnější demokracie, stability a míru, které jsou v naší zemi nezbytné pro prosperitu celé země. Eh, přijala před pár týdny zásadní kroky na eh, radě pro lidská práva na půdě OSN aby mohlo přijmout usnesení 30 lomeno 1, které bylo podpořeno s Sri Lankou v roce 2013. Spolupracujeme s řadou zemí v rámci OSN k posílení demokracie, dobrého vláknutí, trvalého míru, hospodářské prosperity pro celou naši zemi a velmi oceňujeme fakt, že všech 28 členských států Evropské unie také podpořilo toto usnesení za poslední dva roky spolupráce s EU eh, výrazně vzrostla Máme eh, fora společné na zasedání komise pracovní skupiny, eh, které se věnují rozvojové spolupráci obchodu, eh, vzájemným vztahům, právnímu státu, lidským právům a podobně, což byla pracovní skupina, která vznikla před dvěma lety. Ehm, také Sri Lanka velmi spolupracujeme s poslanci Evropského parlamentu v rámci koordinační skupiny týdny, tento měsíc nás poslanci Evropského parlamentu navštívili v delegaci, zatímco naš premiér je navštívil Brusel, což byla první mezinárodní návštěva Sri Lanky Spolupráce se zintenzívnila. Minulý týden Evropský parlament přivítal šrilanskou parlamentní delegaci, aby se posílil eh, dohled ve finančních otázkách. Také eh, probíhají návštěvy eh, na Sri Lanku z OSN, EU a dalších ehm, organizací. Důležité je zaměřit se i nadále na politiku otevřenosti a spolupráce, zapojit všechny zainteresované subjekty v rámci rámci Sri Lanky i mimo ní. A e, v tomto mohu říci, že takovéto zapojení se e, pomůže podpořit a chránit lidská práva, dobré vládnutí a trvale udržitelný rozvoj na Sri Lance. Šrilančané zažili nesmírně těžké a bolestné časy. I nadále zbývá řada problémů nevyřešení, posílení ústavy, ústavních reform a dosažení hospodářského pokroku. Vláda naslouchá všem zprávám a studiím také sdílí obavy, které zaznívají, snaží se konstruktivně spolupracovat s partnery a přijímá nezbytné kroky pro to, aby Sri Lanka byl, eh, mohla prosperovat a chránit lidská práva, spravedlnost a právní stát. Eh, v této oblasti je eh, otázka lidských práv velmi zásadní postkonfliktní fázi se na Šri Lance dařilo eh, zlepšit situaci. Především vláda se snaží eh, spolupracovat s OSN a dalšími organizacemi, občanskou společností a dalšími partnery, včetně EU, aby mohla rozptýlit jejich obavy. Hledáme také politiku trvalých řešení pro eh, řešení problému vysídlených osob. Probíhají rozsáhlé konzultace s jednotlivými ministerstvy a také s regionálními orgány, organizacemi OSN a dalšími, kteří se věnují vysídleným komunitám. Také se spolu podílíme na plnění tr- cílů trvale udržitelného rozvoje OSN, abychom dosáhli sociálně hospodářského pokroku. 2017 je rokem zmírňování chudoby na Šrilance. Ehm, máme vizi trvale udržitelného rozvoje. Jejíž cílem je také dosáhnout udržitelného hospodářského růstu, který bude sociálně spravedlivý a ekologicky zdravý a bude zajišťovat míra stabilitu. Přijmeme politická opatření, konkrétní krok kroky v partnerství s regionálními orgány, organizacemi a také mezinárodními subjekty, abychom podporovali dobré vládnutí a trvale udržitelný rozvoj. I nadále spolupracujeme na posílení eh, lidských práv, svobody a demokracie jsme zavázáni agendě usměřování, tak abychom zajistili spravedlnost eh, a to, aby se zločiny neopakovaly. Uvědomujeme si, že eh, konflikt má negativní dopady na všechny naše občany bez ohledu na vyznání, eh, sociální orientace a podobně. A budeme i nadále spolupracovat v duchu otevřenosti a spolupráce, což vnímáme jako důležité kroky pro zlepšení situace všech občanů. I nadále si uvědomujeme eh, význam evropských institucí, včetně Evropského parlamentu a jeho úlohy v tom, jak může Sri Lance pomoci plnit ambiciozní úkoly, které před ní stojí, tak aby byl zajištěn úspěch agendy usměřování. Děkuji mnohokrát, pane velvyslanče, a jednominutové projevy pro kolegy, pan Karim. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Kristofr Felmer tady není a požádal mě, abych eh, se vyjádřil i za něj, takže bych byl rád, kdybych dostal minutu a půl na celé vystoupení. Vážení kolegové, musíme zajistit, abychom začaly uplatňovat jednotná kritéria a aby se začala tato kritéria uplatňovat i na Sri Lance. Je pravda, že ve sdělení z 11. únoru, un, února ohledně e, znovu zavedení režimu GSP+, takže nejenom, že došlo k naplnění kritérií, pokud jde o e, zranitelnost a umluvy 27 států, ale rovněž také došlo k naplnění k požadavku komise, které nasledovaly po eh, odejmutí preferenčních výhod. Eh, GUE přijalo rezoluci a tehdy na plenárním zasedání, eh, tedy minulý týden, došlo k naprosto jednoznačnému odhlasování toho, že vláda Šri Lanky odsouhlasila novou eh, smlouvu boje proti terorismu. To znamená, že v tuto chvíli bude docházet k běžnému přeskumu prostřednictvím šrilanského parlamentu. Já bych poprosil o více vysvětlení v této věci pokud jde o časový horizont a plánovanou zákonnou úpravu, která mi měla být přijata. Doufám, že pan velvyslanec to vysvětlí, eh, kdy definice terorismu se v tuto chvíli v této dohodě blíží definice na úrovni OSN a rovněž také mm, trestně právní úprava umožňuje státním zástupcům eh, provést eh, zadržení a vazební stíhání podezřelí z terorismu. Ačkoliv eh, pokroku dochází pomalu, přesto je patrné, že šrilanská vláda je angažována v oblasti plnění těchto závazků. Je to pro ně vysoká priorita. Koleční eh, vláda se nevždy na všem shodne. To znamená, že ne všechno běží rychleji, ale naše rada pro zahraniční věci má příležitost tuto věc řešit 11. května a přijmout v této věci rozhodnutí, ale je nepravděpodobné, že by se eh, rada odklonila od stanoviska parlamentu v té fázi. Děkuji. Děkuji a teď máme před sebou 6 minut, jak vidíte, jelikož eh, čas tlumočníků je takto um, omezen. Prosím, David Martin, děkuji. Já budu hovořit za Lestra Moskov a chci říci, že za socialisté a demokraty uh, Máme stále za to, že zde dochází k určitým problémům a nedostatkům v oblasti lidských práv a, a principu právního státu. My jsme byli pro, téměř proti eh, tomu návrhu, tak nakonec jsme byli nuceni a, eh, přiznat, že vláda Šri Lanky podnikla určité kroky mm, směrem k pokroku. Pokud jde o režim GSP+, tak to není eh, forma ratifikace úmluvy, k níž by zatím došlo a vláda Šri Lanky to zatím nesmí vnímat jako blanketní odsouhlasení všeho, pokud bude tento režim zachován. Eh, všichni budeme pečlivě sledovat další postup a další naplňování opatření a já poprosím komise o to, aby pokrok v oblasti eh, všech těchto opatření eh, pečlivě sledovala. Doufám, že nám budete postupně sdělovat eh, výsledky vašeho přeskumu a dále eh, kolegyně chtěla hovořit o eh, dohodě 2020. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda také vystoupila za další kolegyni. Lola šance, je nemocná, musela se tady zdálit. Pane předsedo, Evropský parlament hlasoval proti usnesení, které jsme předložili spolu s Lolou Sanchez. Jednalo se o ne nepřijmutí statutu této země, pokud jde o aktuální stav dění. Stále ještě eh, jsou v této zemi problémy, o nich už jsme zde hovořili. Před pár týdny v Dubnu jsme s kolegyní byli na Šrí Lance, hovořili jsme s dělníky, s odbory, s zástupce veřejné zprávy a dalšími, i s organizacemi v, v občanské společnosti a viděli jsme, že dochází k porušování článku 87 a 98, to znamená právo na kolektivní vyjednávání a právo na eh, účast v odborech. Dochází k, tedy k porušování úmluvy Mezinárodní organizace práce, dochází eh, k násilí ze strany policie, mučení, nesprávnému zacházení. Exist, existují různé zprávy tohoto typu. Já vím, že mám hovořit stručně, nicméně dostali jsme celou řadu slibů, které by opravdu napomohly lidu Šri Lanky, ale máme tu obavu, že, tak, že kdybychom to vzdali příliš snadno, že bychom na tom mohli tratit. Není radno se zahrávat s právem na účast v odborech. Takovéto právo má být zaručeno a let Sri Lanky má mít tyto možnosti v rámci režimu GSP+. A já bych ráda, aby nám komisa a pan velvyslanec k tomuto řekli více a také, aby nám řekli, jak se zasadí o to, abychom dostávali lepší zprávy. Já jsem členkou lidskoprávního podvýboru a já bych také ráda um, slyšela od komise a pana velvyslance, jakým způsobem provádět monitorování. Já vím, že DigiTrade už připravili seznam, který předali i vládě Šri Lanky k jednotlivým tématům, k tématům, kde je třeba, aby došlo k určitému zlepšení. A já bych ráda, abychom ten seznam obdrželi i my. Možná bychom jej mohli doplnit, možná některá témata tam jsou, možná tam jiná nejsou. Mm, třeba právě otázky týkající se eh, vojenství. Děkuji. Děkuji. A paní Lambec? Děkuji, já budu hovořit jako eh, předsedkyně delegace pro jeho východní Asii. Já myslím, že se shodneme všichni na tom, nebo řada z nás na tom, že zatím nedošlo k žádnému hmotnému, jasnému, viditelnému pokroku. Stále ještě se toho příliš nepromítlo do eh, legislativy od okamžiku nástupu nové vlády a my si musíme uvědomit, že zde celá řada nedostatků figuruje nadále. Eh, občanská společnost měla své naděje, svá očekávání ohledně změn, které by mohly nastat a měly by nastat. Takže se domnívám, že sdílíme tuto představu i v mé politické frakci. Řada eh, z nás se shoduje s tím, co říkal David Martin. Domnívám se, že se musíme přísně zaměřit na zapojení občanské společnosti do procesu monitorování tak, aby občanská společnost se stala součástí řešení. Naplňování i úmluv ICCP, například tak, jak Evropská unie to řeší v tuto chvíli, by mohlo být nakonec i součást řešení. A já doufám, že se to podaří na Sri Lance. Pan Kínen dostává minutu, aby nám řekl pár slov k monitorování a komise dostává 60, 30 eh, sekund na své vyjádření. Paní McGinn, chtěla jste vystoupit, tak máte minutu. Per quanto riguarda appunto la concessione allo Sri Lanka di questo regime commerciale. Děkuji. Eh, k tomuto eh, ujednání o preferencích bych řekla tolik, že bychom normálně byli pro, ale v situaci, kdy v zemi trvalo 26 let vlák a docházelo k porušování lidských práv, tak jak se o tom tady hovořilo, a teprve za poslední měsíce vidíme, že došlo k 40 tisícům úmrtí. A musíme si tedy klást otázku, eh, zda je to možné, máme zásadní pochybnosti. My bychom byli rádi měli více času na to, abychom eh, zaznamenali pokrok v tom, že se skonfiskovaná půda navrací pravoplatným držitelům, že lidé, kteří zmizeli během války, že se tedy jej toto také nějak řeší, také, že Eh, se eh, nesnaží na Sri využívat využívat nízkonákladové pracovní síly a podobně ehm, ale vnímáme to jako nástroj, který můžeme využít a eh, my si myslíme, že bychom proto hlasovat neměli. Děkuji, Rada pro monitoring. Děkuji mnohokrát. Ehm, nás očeká zpráva z monitorovacího výboru já bych řekl toto. Evropská komise by měla systematičtěji spolupracovat s úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. E, ten sestavuje pravidelně zprávy, sleduje situaci. Také by se aktivně měla posílit Sri Lanská komise pro lidská práva. Ono se zdá, že i statutární odpovědnosti Sri Lanská vláda nerespektuje. Proto EU jako celek by mělo e, apelovat na šrilanskou vládu, aby posílila kapacity této komise, aby jim e, uznala e, pravomoci, které jim náleží a případně ty pravomoci ještě rozšířila. Komise by také měla spolupracovat s Komisí pro lidská práva, i když, e, jak říkám, je oslabená a Eh, měla by EU hledat další cesty, jak nabízet třeba finanční podporu k tomu, aby posílila kapacitu této Komise pro lidská práva, zvláště v regionálních zastoupení, eh, která jsou nedostatečně podpořena a která by mohla být zdrojem základních informací ehm, eh, tak, aby se vůbec do celého procesu zapojila občanská společnost. Děkuji mnohokrát, budeme se samozřejmě těšit na další podrobnosti. A otázka e, seznamu, který vznikl, je k nám také k dispozici. Odpovím přímo. Je to seznam ESVČ, který se týká dialogu lidských práv. Není to náš seznam pro GSP+. Naopak my zašleme dopis jak to všem příjemcům, jak to děláme běžně, ale zatím jsme tak ještě neučinili v oblasti GSP. Tak eh, eh, mohu říci, že to musí být asi právě tento dokument, o kterém hovoříte. Děkuji, říká předseda. Eh, tedy máte radu pro proces monitorování, budeme spolupracovat v této oblasti. Děkuji vám, pane Velislenče, děkuji vám, vážení hosté, za tuto rozpravu. Tímto končím naši rozpravu o GSP plus pro Šri Lanku a uvidíme se zítra v 9. Naschledanou.